probíhají, aniž by na to EU reagovala. A to je důvod, proč nesouhlasím s tímto, s touto zprávou. Děkuji vám, milá kolegyně. Zápis dnešního jednání bude předložen parlamentu při dalším zasedání a když nebudou námitky, bude podepsání budou usnesení podepsána. Nyní přerušuji